že se budeme maximálně snažit eh, se zabývat otázkami, které zde dnes eh, zazněly. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Paní komisařko, pane komisaři, máme šest eh, návrhů usnesení. Rozpráva byla uzavřena a hlasování proběhne zítra ve 12.30. Podle pořadu jednání. Nyní přecházíme k úst, otázkám k ústnímu zodpovězení. Nejdříve kritická situace v souvislosti s odpadem v kampánii. Nejdříve dáme slovo navrhovatelům usnesení eh, paní Auken na dvě minuty. Øh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu komisaři Potočníkovi za to, že projevil konzistentní přístup komise. Je důležité, abychom dostávali kvalitní odpovědi dnes. Pokud se nám nedostane jednoznačných odpovědí, pokud se nezahájí řízení proti Itálii, situace se bude opakovat. Tyto problémy s odpady nemáme jenom v Itálii, a pokud zde vznikne dojem, že je možné využívat jakýkoliv prostor na skládky, tak eh, se řítíme do katastrofy. A nyní bych chtěla říci, že je mi jasné, že zde není zastoupená italská vláda přímým způsobem, ale je nutné říci je tady úžasná země, která se začíná topit v odpadcích a tato situace se bude stále zhoršovat. Nebylo by dobré, aby tím trpělo obyvatelstvo v Itálii. Musíme najít důvěryhodné řešení. Existuje velký počet občanů, kteří jsou aktivní v tomto smyslu. Mělo by se to využít. Pokud eh, za sebou nemáte občany, nemůžete eh, postupovat takovým střícným způsobem. A v Itálii jsou tito občané používat vojáky a policie, aby zasahovali proti těmto občanům, to není možné. My víme, že jsou to velké italské firmy, který nesplácejí svoje dluhy. Víme, že mafie vydělává také v této otázce. Myslím si, že je skutečně na čase, abychom tuto situaci brali vážně. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Sondergaard. Ja, tak for formand. Øh, Den er delegation fra budget... Děkuji, paní Předsedající eh, delegace eh, výboru pro kontrolu rozpočtu byla na podzim v Itálii a eh, tady jsme se setkali s prezidentem regionu Kampánie a položili jsme mu dotaz, proč tato katastrofální situace v souvislosti s odpady není v tomto regionu vyřešena. A on řekl, že je to politický problém. Ano, e, tato odpověď vysvětluje to hodně, protože mohl říct si spoustu jiných věcí. Mohl třeba říct, že je to technický problém, nebo mohl říct, že je to problém logistický. Mohl říct, že se jedná o ekonomický problém. Ne, e, problém byl politický. Problém e, je v tom, že tady je nedostatek politické vůle. A tato nedostatečná politická vůle vede k tomu, že eh, Itálie nemůže dostat nebo nedostála svým závazkům tak, jak to předepisuje směrnice o likvidaci odpadů. Je tady nedostatek politické vůle, eh, která byla příčinou toho, že v říjnu eh, nenastalo žádné zlepšení, které vyžadoval Evropský soudní dvůr, protože chyběla právě ona politická vůle. A proto Evropská unie ještě mm, nedostal žádný, žádný plán z Itálie o sběru a likvidaci odpadu, ale úřady eh, byly ochotny tento skandál nějak zamést eh, mm, pod koberec a eh, proto v tomto smyslu i jednali. A naše frakce zcela jasně zastává následující stanovisko. Chtěli bychom Přáli bychom se, aby se Italové zasadili za tuto dobrou věc, aby ji podpořili. Měli by se postarat o to, aby ti, kteří nesou vinu, byli dohnáni k zodpovědnosti. Ale aby se toto mohlo stát, tak eh, musíme odmítnout to, že evropští daňoví poplatníci budou muset přinést oběť, protože eh, dobré peníze by měly být dobře investovány. Děkuji. Další čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. Minulý rok jsme byli v kampánii v Neapoli a e, byli jsme svědky situace, situace, která souvisí s touto odpadkovou krizí. Mnozí nám tuto situaci popisovali jako velmi vážnou. A Sami jsme se o tom mohli přesvědčit, že situace byla katastrofální. Například v Národním parku, v tomto areálu nad Vesuvem, se um, odkládá odpad. Všude vidíte um, haldy, um, průmyslový odpad. To všechno tam leželo kolem, nebo odpad, uh, bylo to zahaleno, bylo to vydáváno za odpad z domácností a také v zařízeních pro spalování odpadu, ty tady existovaly, ale nefungovaly. Eh, mohu pouze souhlasit s tím, co říkali předřečníci, protože eh, tady jde o eh, politické spory. Ehm, přou se tady teď o to, kdo, je, kdo nese vinu a ehm, všechny politické aspekty jsou mimo hru. Ehm, měli by občané vyřešit tuto situaci, ale já jsem neměla pocit, že by ke zlepšení eh, došlo. Neviděla jsem žádný plán a doufám, že mm, nás budou moci informovat o tom, jestli takovýto plán existuje. Občané eh, kampánie nám minulý rok zcela jasně řekli, že eh, všude možně mm, byli, všude mo- mm, navštívili všechna možná místa v provincii, v regionu, byly u italské ústřední vlády a nedosáhli ničeho. A Evropská unie, jak řekli, je e, jejich poslední naděje. Říkali, že jim nikdo nenaslouchá, ale Evropská unie alespoň přišla naslouchat. A tito lidé doufají v to, co udělá komise, doufají e, v nás, že konečně přijdeme e, s něčím, co vyřeší problém v jejich regionu. A my je nesmíme zklamat v těchto nadějích. Musíme jim ukázat, že to uděláme pochopitelně. Je nezbytné řešit situaci v místě, očistit situaci tam. My sami jsme se o to pokusili. E, vlastníma rukama jsme ale odpadky nemohli e, odklidit. Komise je ale důležitým klíčem. E, máte nějaký plán kvality má a jak chcete tento plán realizovat, jak vypadají lhůty, jak se to má realizovat a jak dlouho ještě budete čekat. A jak to vypadá se sankcemi Evropského soudního dvora a co se stane se strukturálními fondy, které tady taky existují? Není to jenom krize to odpadu, ale myslím si, že už tady hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a jak se vyrovná komise s touto otázkou. To není možná úplně její působnost, ale budete brát potaz i tento aspekt. A pak mafie, ta tady jasně hraje roli. To jistě také není přímo úkolem Evropské komise tady eh, zasahovat naše také ne, ale musíme si zvážit, jakým způsobem bychom mohli jednat a pak uvidíme, jak budeme moci implementovat naše směrnice, jak můžeme podpořit tuto situaci třeba osvědčenou praxí, tak aby jednotlivé členské státy mohly zasáhnout. Nemyslíte si, že by měla existovat možnost ukázat, že hory odpadků eh, by mohly být i určitou šancí, eh, protože se konečně začne s, pořádným, s pořádnou recyklací odpadů. A kromě toho se musí někam odkládat odpady, to, to, to skládky musí být pak eh, zakázány. Pak budou tyto dveře alespoň už zavřeny. Děkuji. Slovo má Pan poslanec Bicoto má dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Situace v kampánii, zejména ve městě Nápol, je známá celému světu. Evropská unie se několikrát zabývala touto otázkou a vzhledem této situaci, která je paradoxální, která je vlastní zemím třetího světa, prožíváme vážné důsledky v Itálii z hlediska Evropské unie. Bylo by tedy třeba nalézt eh, definitivní řešení. Chtěla bych vědět, zda komise může podrobně poskytnout údaje související s evropskými fondy spravovanými regionem Kampánie, souvisejícím s systémem sběru komunálního odpadu. Pane komisaři, když hovoříme o naléhavosti, hovoříme o extrémní a dramatické situaci. Ale kde je možné současně najít v rozumné době rozumné řešení? Tato situace trvá 15 let, to znamená, že tady něco nefunguje. Italská vláda slíbila udělat maximum pro vyřešení otázky odpadu ale je zřejmé, že pokud dnes ulice na pole jsou plné odpadků, odpovědnost padá na místní správu, která je naprosto neschopná a nemá vůli nalézt řešení. Je jisté, že stávající podmínky v kampány a v Nápoli souvisejí se situací, která je typická již řadu let pro odpadové hospodářství v této části Itálie. Třeba nalézt odpovědnost, ale to nemůže být odpovědnost centrální vlády. Víte, že vláda musela poslat armádu a naléhavou pomoc, aby pomohla občanům. Takže to není odpovědnost ústřední vlády ale je to v odpovědnosti místních orgánů. Víte, že v Benátsku je sběr odpadu prováděn po řadu let bez potíží, bez problémů. To znamená, že odpovědnost náleží představitelům kampánie. A také je to odpovědnost mafie, která silně těžila z tohoto systému díky infiltraci Kamory do místní zprávy. Slovo má pan komisař Potočník. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, nejdříve chci poděkovat eh, poslancům Evropského parlamentu za to, že mě a mé kolegy upozornili na tuto významnou otázku. jsem rád, že Evropský parlament sehrál aktivní úlohu při sledování situace s řízením odpadového odborářství v kampani, zejména e, po zprávě petičního výboru, po návštěvě kampánie v dubnu loňského roku. Parlament má skutečně významnou úlohu a naplnil tu úlohu bez zbytku. Po rozhodnutí Evropského soudního dvora z března 2010 komise napsala italským úřadům, Jaké plány byly podniknuty, aby bylo splněno toto rozhodnutí? Komise měla několik setkání s italskými úřady a zcela nedávno během mise do Neapole, která proběhla 22. a 23. listopadu 2010, to byla delegace z Generálního pro životní prostředí. A náš názor je, že italské úřady mají stále před sebou dlouhý proces, aby splnili ustanovení rozhodnutí ESD. Zejména musí rozšířit a zkvalitnit zařízení pro zpracování odpadu v celé kampánii. A za druhé, je třeba rozvinout eh, efektivní plán řízení pro komunální odpad v kampánii s přilednutím k hierarchii odpadového hospodářství v Evropské unii. Komise není spokojená s opatřeními italských orgánů, které byly sděleny po rozhodnutí soudu, protože nezahrnují podrobný harmonogram, kde budou základní milníky pro stavební práce pro předpokládaná zařízení. Domníváme se, že plán řešení od, od, odpadového hospodářství musí plně v souladu s eh, legislativou v oblasti životního prostředí EU a musí také brát v recyklaci a opětovné použití materiálu. Oddělený sběr odpadu v celém regionu. Poskytnout kampány nezbytné kapacity v oblasti kompostování a vytvořit eh, podmínky pro bezpečný sběr odpadu sedm, sedmi milionů tun odpadu v jednotlivých kampanských městech. To znamená, že italské orgány budou muset provést analýzu takzvaného ekobale a rozhodne se o tom, co je nejbez, způsob likvidace komunálního odpadu. Pokud nebude vytvořen tento plán odpadového hospodářství, komise se opět obrátí na soud a navrhne uložení pokut. Proto musíme bedlivě sledovat vytváření plánu v oblasti řešení odpadu, který byl předložen právě komisi, a skutečně se tak stalo nedávno, komise pečlivě sleduje, aby tento plán byl skutečně schválen a realizován. Rozhodnutí zda a kdy bude zahájeno řízení podle článku 260 vůči Itálii bude záviset zejména na obsahu plánu řešení odpadového hospodářství a opatření, která mají bezprostředně řešit tento problém přesvědčivým způsobem. S přihlednutím k stávajícím skládkám komise zahájila šetření a požádala italské úřady, aby informovali o fungování skládek v Tyčánu a Terciánu. Odpověď zatím nebyla zaslána a po jejím předložení bude vyhodnocena. V této fázi komise nemá důkazy o porušení příslušných předpisů EU o životním prostředí. Skutečnost, že skládka se nachází v chráněné oblasti, není samo o sobě porušením legislativy EU, za předpokladu samozřejmě, že jiná pravidla jsou dodržena a že příslušné orgány provádí příslušná hodnocení životního prostředí a uplatňují zmírňující opatření a kompenzační kroky. Co se týče spolufinancování opatření v oblasti odpadového hospodářství v kampani v programu 1994-1999 88,5 milionů euro bylo určeno na projekty likvidace odpadu. 49% spolufinancováno z Evropského rozvojového fondu, ale pouze 19% celkové alokace bylo využito kvůli potížím souvisejícím s krizí odpadu a situací a také mimořádné zprávy zavedené v roce 1994. V roce 2002-2006 v tomto programovacím období celková alokace 140 milionů euro 50 spolufinancovaných z e RDF bylo soustředěno na projekty v oblasti odpadového hospodářství. Avšak po krizi s odpady se komise rozhodla pro konkrétní kroky, aby zajistila, že prostředky RDF pro kampani budou řádně využity. Za prvé, od 1. ledna 2005 tyto výdaje byly považovány za nepřípustné pro financování. Po notifikaci zahájení řízení o porušení 29. června 2007 komise informovala italské úřady, že žádné další spolufinancování nebude přípustné pro odpadové hospodářství. V, v, v oblasti 2013 pro regionální program v kampáni je předpokládán objem 270 milionů euro, opět z 50% spolufinancován z fondu RDF. Avšak vyplácení těchto prostředků v oblasti odpadového hospodářství je podřízeno podmínce, že Italské orgány schválí plán řízení odpadového hospodářství, který bude potvrzen komisí. Zítra zveřejníme v komisi zprávu o naplnění tematické strategie o, o prevenci a recyklaci odpadu. A tam budou také srovnány jednotlivé výkony členských států v oblasti odpadového hospodářství. A to jasně ukazuje, že tam, kde existuje příslušná strategie, skládkování může být redukováno až na úroveň nuly. A spalování může být také redukováno kompostováním a recyklací. A odpad se mění ve zdroje, což vytváří pracovní místa a také ekonomickou aktivitu a také dochází k, ke zmírnění ekologické zátěže. Věřím, že tato krize se nakonec promění v příležitost pro příslušné úřady zahájením odděleného sběru a recyklace v kampánii. Stručně řečeno, komise věří, že plán řízení odpadu hospodářství pro kampanii bude přesvědčivý a dokud nebudeme mít jistotu, že plán vytváří nezbytný systém a infrastrukturu a představuje důrazné záruky, že tento projekt bude efektivně naplněn, financování ze strany komise v kampani bude přerušeno. A v závěrečných eh, poznámkách se ještě vrátím k některým otázkám, které mi byly položeny. Grazie, komisař. Děkuji, pane komisaři. A nyní dám slovo řečníkům za politické skupiny. Začneme EPP a bude hovořit paní Mazony. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu komisaři, který připomněl, že petiční výbor sehrál velmi aktivní roli to prokazuje, že právě tento výbor se chce zabývat touto situací a chce zajistit transparentnost veškerých postupů a také je důležité, aby občané se mohli účastnit tohoto dialogu. Jak bylo řečeno, regionální vláda, která byla vlastně vytvořena eh, tento rok, nastolila dialog s Evropskou komisí v posledních měsících a to proto, aby se postupovalo odlišně než v předchozích obdobích. Ale není možný žádný zázrak. Je nutné řešit tuto dramatickou situaci. Tato situace se vlastně vytvářela po dobu 15 let, protože tady nebyly žádné odpovídající opatření. Evropský soudní dvůr eh, vydal svůj rozsudek, ale vlastně už v roce 2007 nacházíme jaksi prapůvod tohoto problému. Ta situace se třikrát řešila v Bruselu a mm, část, chronologická část toho programu eh, byla již aplikována. Velice rychle bych chtěla vyjmenovat všechno, co se udělalo. Eh, bylo zahájeno zpracování pevného odpadu, dále byly přijaty plány, které byly schváleny 30. dubna. Ten plán byl částečně už zahájen eh, také se do provozu uvedlo zařízení pro tepelné zpracování, dále byla zahájena výběrová řízení, 270 eh, zařízení pro recyklaci a kompostování byla vytvořena v různých regionech, byly vytvořeny různé platformy také pro skládky. A to vše by mělo být kontrolováno komisí. Dohodli jsme se se sedmi provinciemi, tak abychom mohli společně zpracovávat nakumulovaný odpad také jsme se dohodli na dočasném zpracování odpadu s některými regiony. Uzavřeli jsme ten mimořádný postup a rozhodli jsme se vypracovat nezbytná opatření. Bylo již řečeno, že lhuty pro to, abychom eh, vyhověli rozsudku soudu, jsou mezi 12 a 14 měsíci, takže máme ještě dostatek prostoru. Komise případně by mohla požádat o prodloužení těchto lhůt, pokud to bude nutné, musíme zůstat realisty. Všechny odpovědi na tyto otázky tady jsou e, nastoleny. Pan komisař hovořil také o pokutách. Já doufám, že tento, eh, tato diskuze, tato rozprava nebude zneužita tak, aby se postupovalo proti některým politickým skupinám. Jde o to, abychom našli skutečné řešení eh, této problematiky. A jsem přesvědčena, že usnesení, o kterém budeme hlasovat v únoru, bude společným usnesením, jinak to bude opět ztráta času, která přinese pouze negativní výsledky. Drazí kolegové, nepřerušila jsem paní Mazony, Ona ostatně dodržela řečničkou dobu, ale chtěla bych na vás apelovat, abyste také dodržovali svůj čas. a abyste četli svoje prohlášení tak, aby tlumočníci stihli je přeložit. A nyní dám slovo našemu kolegovi Pirilo za socialisty a demokraty. Drazí kolegové, paní předsedkyně, ta hluboká kriza, která se rozpoutala v kampánii z důvodu e, problému odpadu, má velký dopad na kvalitu života obyvatel a my jako obyvatele EU musíme intervenovat, musíme zajistit, aby tato situace se dále neprotahovala. Je nutné se obrátit na místní úřady a vyzvat je, aby přijali důvěryhodná opatření, která by umožnila kampánii vyřešit tuto situaci. Hovořilo se o naléhavosti. Jaká je tato situace? Kampánie se zavázala roku 2010 předložit eh, regionální plán, teď to bylo odloženo na březen 2011. Ta situace se může vyřešit, ale pokud tam budou další spoždění a odklady, je zde určité nebezpečí, protože organizovaný zločin bude zneužívat této situace. Italská vláda se domnívala, že už není stav naléhavosti a e, svěřila řešení této otázky kampánii samotné. Situace se zhoršuje zvláště v Neapoli, kde se nachází prakticky 50 celkové populace tohoto regionu. Je nutné najít zacílené a efektivní řešení této situace. Došlo již určitým snahám z hlediska třídění odpadů. A je nutné také mm, naslouchat eh, tomu, co eh, sdělují místní úřady, které eh, čelí této situaci v první linii. Je nutné, najít odpovídající zařízení, odpovídající místa a také řešit eh, otázku skládek, které byly v minulosti vytvořeny. A je nutné se vyhnout tomu, aby docházelo k naprostému ochrnutí tohoto systému eh, zpracování městského odpadu. Takže očekáváme, že komise předloží plán pro region kampány. Náš kolega Alfano za Alde minutu a půl. Děkuji. To, co říkala eh, komise, je strukturální problém v Kamánii. Tento problém ještě zdaleka není vyřešen je zapotřebí se podívat na fakta. Občané v kampánii i nadále žijí a umírají s odpadky. Místní politická eh, struktura nalevo i napravo tady nese velkou zodpovědnost. Vyřešení problému nemůže být eh, převaleno na občany, kteří už žijí v podmínkách, které vůbec nejsou zdravé. Evropská unie musí najít dobré řešení, protože jinak nebude v mm, ničemu, když zasáhneme. Nemá smysl stavět zařízení na spalování odpadu, toto není nic velkou perspektivou do budoucna, protože pak se z odpadu stává popel a to zase působí negativně na zdraví. Existuje tady směrnice o odpadu a to by bylo řešením pro tento cyklus eh, likvidace odpadů. To pak nebude mít negativní dopad na zdraví občanů. Mm, eh, vytváření pracovních příležitostí, to je eh, další věc. A také mafie. Já si myslím, že toto všechno musí být za to v potaz, protože působení mafie v oblasti odpadového hospodářství, zvláště na jihu, ale také na severu, na to nesmíme zapomínat. Tedy tři otázky na komisi. Co chcete udělat pro to, abyste se vyhli tomu, že řešení budou muset převzít občané? Pak je tady negativní vliv na zdraví. Dále, co by se se dalo udělat proto, aby tyto oblasti nebyly dány pod vojenskou správu. Dále je zapotřebí udělat průzkum toho, kolik eh, lidí onemocnělo rakovinou. Jak mm, mm, eh, posuzujete tuto situaci a jaké jsou mm, možnosti vytvářet tato zařízení pro spalování odpadů? Tady určitě bude existovat i, tady se porušuje komunitární eh, legislativa. Děkuji za frakci Zelený. Má slovo paní Lichtenberger. Ano, děkuji. Po té hodině pohádek s, od kolegů z Itálie bych se chtěla vrátit teď do reality. E, fakt je, že Itálie byla právem zažalována, Itálie byla právem odsouzena, Itálie nedodržela lhuty. A zjevně tady e, sice plán vláda dodala, dodala, ale už to nebylo posláno dál. Tak e, zůstává situace pořád stejná. Nemůžeme se eh, bránit dojmu, že mm, zodpovědné osoby eh, budou tuto situaci, tuto situaci pokračovat tak dlouho, až vznikne situace eh, nouzová. Protože pak se bude vládnout nějakými nouzovými zákony v Itálii a rozhodovat a tím vlastně budou mimo platnost jiné normy. Jestliže máme hodně odpadků na silnici a ještě je to promíšeno s průmyslovým odpadem ze severu nebo z jihu, pak se tento odpad velice rychle um, předá do nějaké skládky, tam se zajistí, aniž by se učinila preventivní opatření. A to není žádná italská diskuze, dámy a pánové, kolegyně, kolegové z Itálie. Toto je diskuze, eh, kdy není dodržováno evropské právo. Jestliže tento způsob, jak se postupuje, jestliže se to začne šířit i v jiných zemích, tak to bude mít eh, své důsledky pro celou Evropu. To není taková nedělní procházka, eh, procházka růžovým sadem. Je to skandalozní situace. 536 nových eh, lokalit se bude vznikat a pak občané, občanky jsou pod tlakem policie, protože nechtějí, aby tady existoval jedový průmyslový odpad a aby byl smíšen s odpadem z domácností. Toto nemůže existovat. Musí se z toho vyvést důsledky, které tam pocítí e, je do, já si myslím, že toho tady už hodně e, prosáklo. Myslím si, že teď konečně se musí vyvést citelné, e, vyvodit citelné důsledky, protože tady jde o e, e dobré dodržování dobrého evropského práva. Děkuji, myslím, že pan Higgins není přítomen v sále. Slovo má pan poslanec Rossi. Paní předsedkyně, pán, plán o řízení odpadu musí být realizován, předpokládá recyklaci a v závěrečné fázi spalování. Chtěl bych eh, říci, že skupiny, ke kterým patříte, by měly být opatrné na, co, na to, co říkají. Desítky let se mluví o situaci s odpadem v Nápoli. A je pravda, že dnes nastává naléhavá situace. Ale říci, že odpovědnost sahá ze severu až na jich Itálie, to není pravda. Pravdou je, že dřívější místní zprávy umožnily mafii, aby organizovala nelegální pašování odpadů. A je třeba zajistit, aby občané kampánie měli odvahu ve volbách nahradit tuto neschopnou místní zprávu. Pan Vertman na minutu a půl. Vážené kolegyně a kolegové, ta krize odpadu v blízkosti Neapolu vlastně začala už před 14 lety jsou tam přetíženy skládky a navíc zařízení jsou zablokována. Je tady nedůvěra občanů vůči jakémukoliv odpadovému projektu. A to se dá vysvětlit tím, že na politické úrovni se mnohé slibovalo, ale nic téměř nebylo dodrženo. Dosavadní přístup k tomuto problému v praxi byl krátkodobý. Byla vytvořena zvláštní komise která se ani nezavázala k tomu, aby informovala lokální úřady. Na druhé straně eh, máme tady cestu směrem eh, k Maltě. Tady je produkce, která eh, vlastně je téměř průměrná v porovnání s recyklačními zařízeními v Evropě. Je smutné, že je tady nedostatek ekologického vědomí. Kampánia je tedy region, kde průměr a procento e, nemocí u dětí překračuje průměr v Itálii. Proto je nutné naléhavě najít řešení a také je aplikovat. Děkuji. Děkuji. Takže další řečníci, kteří jsou zapsáni, nejdříve pan Rivelini, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Seberovi a dalším kolegům. A chtěl bych říct, že tady už probíhají pozitivní akce v kampánii. V souladu eh, s nařízením 260 místní úřady, které byly vytvořeny před několika měsíci, schválili konkrétní plán ohledně odpadu a zahájili politiku třídění a přijali iniciativu, která by měla výrazně snížit počet odpadů. Také probíhá výběrové řízení ohledně spalovny. Dojde také zveřejnění výběrového řízení na výběr spalovny pro východní část Neapole. Cílem není jenom vyčistit město, ale také snížit počet odpadu a vybudovat moderní zařízení na recyklaci odpadu. je nutné postihnout různé zodpovědné činitele za to, co způsobili minulosti, hlavně levici a zelené, ale také mm, politiky ze severní Itálie, kteří využívali eh, průniku místní mafie. Apeluji na všechny a žádám, aby všichni spolupracovali na řešení této situace, aby neobhajovali pouze svoje ideologie a svoje strany. Děkuji a nyní bude hovořit pan de Magistris. Dvě minuty. Po všech těch lžích vlády Berlusconiho, který roku 2008 řekl Italům, že problém odpadu je vyřešen, Evropská unie má pravdu, když zablokovala mm, prostředky pro Itálii do té doby, než Itálie předloží uh, Eh, systém, který bude založený na kompostování a recyklaci. Plán, který předložil prezident Caldoro, není dobrým plánem, protože opět se tam objevují skládky typu skládek v blízkosti Vesuvu a také se tam objevují spalovny, které mohou vést k zdravotnímu poškození. V kampánii po dobu 13 let je tato situace naléhavé. Jsou tady eh, vztahy které se týkají vztahu mezi komorou, levicí, pravicí. A v těchto otázkách životního prostředí eh, se spolupracuje s mafií, dochází ke korupci eh, místních úřadů, místních rodin. Děkuji a nyní bude hovořit pan Sperony minutu. Paní předsedající, byrokratická centralistická Evropa nedělá rozdíl mezi eh, oblastmi státu a zprávami a místními zprávami v rámci členských států. Zodpovědnost za strašnou situaci v kampánii nese hlavně pak musí odnést hlavně občané. E, a já jsem z jiné oblasti, jsem proti těmto obviněním. A myslím si, že ale vinu nesou ti, kteří hlasovali za e, místní správce, kteří jsou neschopni vyřešit tento problém. A kteří i nadále dělali tyto chyby a pak ehm, vyhrávali další volební kola. Ehm, ehm, Padány chce pomoci kampánii a nesouhlasí s těmito obviněními. A děkuji. Pan Baldasare má teď slovo na dvě minuty. E, děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, svým příspěvkem bych nechtěl ještě mm, mm, nechtěl bagatelizovat závažnost situace, protože tady existuje jasné, jasná technická správní neschopnost, eh, která vedla k tomu, že město a celého okolí se dusí eh, v odpadcích. Eh, pan Zondagard a paní Lichtenberger mm, mluvili o tomto stavu v kampánii. Tato situace s odpadky no, takto vznikla a vyvinula se, protože Tady existuje regionální rada a regionální eh, vláda eh, v Neapoli, eh, která je zastoupena levicí a zelenými a nebyla schopna učinit správná rozhodnutí, rozhodnutí, která možná nejsou populární. Eh, tak aby se vyřešil eh, celý tento problém eh, s likvidací odpadků. Nezodpovědnost, nedostatek schopnosti jednat, rozhodovat, politické dohody, mrhání penězi, to bylo politické, to je politické období, které teď ale dospělo ke konci ti, kteří podepsali otázku ústního zodpovězení, tím bych chtěl říci, že politická situace se teď skutečně změnila. Národní vláda a e, nová regionální vláda e, se postavili k problému zcela zodpovědně, převzali politickou zodpovědnost a chtějí, chtějí ji vyřešit. E, mluví také s obyvateli a chtějí tady prolomit protesty, komunikují s obyvateli, protože lidé nechtějí mít odpadky na dvorku. Jde tady o likvidaci odpadu, o oddělený sběr odpadu, jde o zřizování příslušných zařízení. Bylo by nespravedlivé a kontraproduktivní a určitě by se to mohlo také instrumentalizovat, tak jak řekl jeden z předřečníků, kdyby teď byly uvaleny sankce to by eh, se dotklo úřadů a eh, jiných míst, eh, které věci spravují dobře. Je tady teď pokus ve spolupráci s Evropskou unii tuto hroznou situaci vyřešit. Tisíciletá historie kampánie a Neapole a ta by měla být ukončena. Děkuji a teď pan Šnelhat. Minutu a půl. Paní předsedající, dámy a pánové, doufám a přeji si, aby dnešní diskuse eh, byla takovým eh, startovým výstřelem pro eh, zásadní změny při likvidaci odpadů v kampánii. Myslím si, že usnesení nebo požadavek Evropského soudního dvora by konečně měly být implementovány. Musí tedy začít platit evropská pravidla pro sběr odpadů a likvidaci. Za druhé, škody, které vznikly ilegálními skládkami, do těch se někdo musí také pustit. Já vím, čem hovořím, protože dnes 20 eh, let po eh, znovu sjednocení s východním Německem ještě máme co dočinění se zátěžemi, které vznikly eh, z těchto ilegálních odpadů. Ale dámy a pánové, nemyslím si, že mm, to všechno bude úspěšné, když mm, se nepodíváme na kořeny těchto věcí. A tady můžeme mluvit, jak budeme chtít, můžeme mluvit o správě. Tady jsou mm, struktury mafie, které existují a ty musí být narušeny. Jinak nebudeme moci docílit úspěchu. A říkám vám, otevřeně, musíme položit čtyři podmínky. Za prvé, plán likvidace odpadů, ten už ale eh, je na stole. Myslím si, že i komise by tady měla eh, být nápomocna. Za druhé, eh, finanční zdroje by měly dány, být dány k dispozici a nová recyklační zařízení a zařízení pro likvidaci odpadů. Za třetí, tvrdší sankce pro v případě ilegálního likvidace odpadů a také, když hm, vzpomenu na komisi, hm, Ehm, Eurojust a jiné instance eh, by eh, měly tady eh, podpůrným způsobem ehm, být užitečné při boji proti organizovanému zločinu. Myslím si, že prostředky, které jsou dány k dispozici, by měly být zablokovány tak dlouho, dokud nebudou tyto podmínky naplněny. Pak budu ochoten ehm, být, jsem pro, aby tyto prostředky byly uvolněny. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo paní Komi. Paní, pane komisaři, milí kolegové, vystupuji, abych jasně potvrdila, že situace s odpadem v kampani se zlepšila oproti minulosti. Ten problém je nesmírně složitý a představuje četné obtíže a je třeba času, aby byl vyřešen definitivně. Ústní otázky hovoří o uplatnění postupu dle článku 260 smlouvy. Ale peněžitý trest nevyřeší problém kampaně. Pokud to učiníme, tak necháme nést odpovědnost členskému státu, který by neplnil evropské právní normy, ale je třeba vzít v úvahu subjektivní chování italského státu. Není možno říci, že Itálie nedodržela své právní závazky. Jak uvedl pan komisář, eh, složky komise jsou v kontaktu s národními a místními úřady a sledují podrobně situaci. Je třeba připomenout, že regiony a provincie odpovídají za stav na vlastním území. Evropa musí Itálii pomoci a jednat eh, ve spolupráci s touto zemí. Chci připomenout, že činitelé kampaně představují také Evropu hodnot. Paní Matera na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Nevystupuji proto, abych obhajovala kampány, abych vám sdělila italskou odpověď na porušení komunita ze strany společenství. My chceme hájit zájmy našich občanů. A region kampány a italský stát obecně pracují na tom, aby vytvořili síť zařízení pro zpracování odpadu v souladu s komunitárním právem. Chci připomenout, že využití komunitárních prostředků které jsou předpokládány pro řešení odpadů v kampani, byly vynaloženy v roce 2000-2006 1,7 a také v období byl to tedy cíl 1,1. Region kampánie vydal počet z těchto finančních dotací 140 milionů euro z prostředků, které byly využity na realizaci zařízení pro ukládání a zpracování odpadu pro vybudování zařízení, která mají zajistit recyklaci a rekuperaci materiálu a zajistit selektivní třídění. Pro období 2007-2013 110 milionů euro bylo vynaloženo na realizaci zařízení pro třídění odpadu, 50 milionů na komentální, komentální fondu na podle cíle 1.1 v období 2007-2013. Podobně jako opatření 1.1.7. To vše bylo velmi omezené kvůli kondicionalitě u výdajů, kvůli řízení o porušení smlouvy. Takže až do dneška existuje určitý problém s pokračováním těchto aktivit a to kvůli vetu ze strany společenství. Závěrem chci říci, že je důležité, abychom mohli předložit komise a parlamentu objektivní potíže, které brání uplatnění opatření soudního dvora. Pan Mognajt. Děkuji, jsem ráda, že mohu využít příležitosti a obrátit vaši pozornost na e, jiné e, problémy v EU. Někdy e, ústřední úřady a místní úřady nevěnují dostatek pozornosti otázce řízení odpadového hospodářství. Například lidé z oblasti biznesu nechtějí postavit spalovací zařízení a matou tím veřejnost, protože říkají, že spalování je totéž jako třídění odpadu. A ehm, úřady pak tomuto nevěnují dostatek pozornosti mm, eh, této matoucí informaci. Eh, chtěla bych ehm, vyzvat komisi, aby věnovala pozornost takovémuto ehm, porušování eh, protože úřady pak se nedrží směrnic Evropské unie a priorit, které se zabývají právě otázkou prvého hospodářství. Děkuji. A pan Já má slovo. Paní předsedkyně, v rámci své cesty delegace jsem se mohl jaksi informovat o situaci s odpadem v kampánii a musím říct, že příslušné orgány tady musí eh, čelit velmi obtížné situaci, protože tady byl ekobos, minulé odpady a musí toto být i do budoucna vyřešeno. Takže informace byla taková, že vlastně e, odstraňování tohoto odpadu bylo částečně řešeno v důsledku vojenského zásahu. Bylo to deponováno mimo město, musím říct bohužel i ilegálně. Schází tady strategické řešení z hlediska minulosti, ale i z hlediska budoucnosti. Co se týče nabídky EU, myslím si, že to je férové a pochopitelné a pokud tedy tento region předloží eh, plán, který bude jaksi eh, způsobilý, tak by ty prostředky měly být uvolněny. Také musíme pozbudit lokální úřady, aby tak postupovali z mého hlediska. Eh, komise a parlament samozřejmě nemá zájem na tom řízení za porušení smlouvy. Jsme proto, aby se tato situace vyjasnila, tak to bychom měli zajistit, aby to postoupilo v řešení před. Děkuji. A nyní pan Nevelení žádal slovo. Zablokované prostředky ze strany Evropské unie byly prostředky, které byly určeny k zlepšení situace na daném území. Jak je možné eh, uvažovat o zablokování těchto prostředků? Eh, žádám poslance z kampánie, aby nereagovali na tento ideologický děs, aby nepenalizovali svoje spoluobčany. Žádám, aby zastupovali svoje občany a aby se nevyjadřovali pouze vlastním jménem. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři. Eh. Děkuji za všechny eh, vaše názory. Je tady pár otázek, eh, kterým bych rád věnoval pozornost. Jednak je to otázka, eh, kterou jste mm, sami mnozí z vás nadnesli. Energetické situace je kritická. Ehm, není tady možný, možné rychlé řešení. Ehm, byly tady některé, došlo k nějakému pozitivnímu vývoji, ale je zjevné, že stále ještě Ehm, potřebujeme eh, systémové ehm, reakce na otázky, které se tady objevují. Není to jednoduché, ale ehm, je to velmi eh, zapotřebí. V tomto smyslu eh, naši vaším hm, partnerem, s kterým musíme hledat řešení, je Itálie, ale spolupráce s regionálními úřady v tomto smyslu je bez pochyby velmi nutná. Takže se opravdu velice těším na vyhodnocení eh, nového návrhu eh, plánu eh, opravého hospodářství. Myslíme si, že by to mělo fungovat. Bude to vyhodnoceno mými službami, odborníky a mohu vás ujistit, že tak bude učiněno způsobem, bude tady stejné zacházeno s Itálií jako s ostatními členskými státy, protože eh, toto je, má klíčový význam, aby tady existovala tato důvěra eh, mezi jednotlivými členskými eh, státy. Takže když mluvíme o tom, jak se vyrovnat s těmito problémy, můj přístup bych mohl vlastně formulovat ve čtyřech slovech, pár slovech. Chtěl bych um, být užitečný, zároveň striktní a striktně užitečný. Eh, takže um, určitě nejde jen o uvalování eh, pokud, ale eh, jde tady o to, co se, o tom se někteří zmínili. Jde o vyřešení problému, ale pokud nebude žádná jiná cesta, mm, jak vyřešit problémy, pak mm, bude zapotřebí uvalit sankce, protože to je mou povinností. Takže Udělám všem, co bude v mých silách. Ve spolupráci s italskými úřady se pokusíme najít řádné řešení. E, to je má upřímná naděje a na konci budeme hovořit e, o zdraví italského obyvatelstva. Eh, druhá věc, o které jsem se chtěl zmínit, ta je eh, spojena s rámcovou směrnicí o odpadech. Je to nová směrnice, která byla nedávno schválena. A tato směrnice eh, je jasná v tom, že každá země mm, musí tady zavést určitou hierarchii v oblasti odpadů zákonem. Tedy nejlepší odpad je žádný odpad recyklace, regenerace energií a pokud nebude žádný, žádná jídná cesta, tak pozemní skládky. Pokud se podíváme na situaci, to je obrázek, který byl, který byl zveřejněn včera jedné zprávě o tom, jak účinně působí e, členské státy v Evropské unii. Jde o tendence pozemních skládek, jde o komunální odpady, protože e, v oblasti komunálních odpadů máme vlastně ta nejlepší data. Ať už tomu věříte nebo ne, je tady pět členských států, e, kdy pozemní skládky jsou pod hranicí 5% komunálního odpadu, ale musím to spočítat, sedm členských států, kdy tyto pozemní skládky dělají více jak 8%. Takže to je velmi odlišná situace v Evropě, pokud se zabýváme tímto problémem. A toto je jistě otázka kterou budeme, které se budeme chtít věnovat. Ale pokud něco nám tento obrázek ukazuje, protože to je situace 95-2007, pokud země budou chtít, mohou tuto situaci změnit. Pokud se sami zorganizují řádným způsobem, tak e, to budou moci změnit. A myslím si, že můžete vlastně rozdělit Evropu do dvou částí. Jedna část, e, která nahlíží na odpady jako na problém a druhá část, která nahlíží na odpady jako na velikou e, příležitost pro nové zdroje a také eh, pro nové zisky financování, protože toto je realita. Slyšel jsem už toho hodně. lidem říkali, že musí jít přes zadávání veřejných eh, zakázek, eh, protože tam je dostatek uživatelů, kteří by toho chtěli využít ale základní potřebou je tady e, třídění nebo správný výběr odpadů, třídění odpadů od samého začátku. To je e, ta nejdůležitější věc. Tedy ještě poslední věc, o které bych se rád e, zmínil, to byl kolega ctěný eh, poslanec parlamentu, který se zmiňoval o tom, že bychom měli být obezřetnější eh, v této oblasti eh, v Evropské unii v případě porušování předpisů. To je z roku 2009. A sice odpad, je to, bylo to 19 ehm, těchto ehm, řízení pro porušování ehm, závazků a pak to bylo zbytek je 16 a pak ještě eh, další. Takže určitě se na to nahlížíme horizontálně. Na všechny implementační programy zavázali jsme se k tomu a mohu vás ujistit, že eh, takto budeme postupovat i do budoucna. Takže na závěr Myslím, že bychom měli udělat vše, co je v našich silách, vy jako poslanci parlamentu a já jako komisař zodpovědný za otázky životního prostředí. Po celé Evropě bychom měli šířit poselství, toho, že odpad může být eh, novou příležitostí do budoucna. Eh, zoufale toto poselství potřebujeme v kontextu omezených zdrojů. Eh, před tímto nedostatkem stojíme stále více. To znamená, účinné zvládání zdrojů je hlavní problém a dostatek zdrojů to je klíč naší budoucí konkurenceschopnosti v Evropě. A pokud mi nevěříte, tak se mě zeptejte za deset let. Mohu vám zaručit, že tomu tak bude. Děkuji. Děkuji. Rozprava byla uzavřena, hlasování proběhne při příštím zasedání.